15. A postupujeme dále k dalšímu bodu na programu jednání. A tím je otázka k ústnímu zodpovězení na komisi týkající se státní podpory poskytované regionům. Bardzo proszę o zabranie głosu. Prosím autorku eh, dotazu, paní eh, předsedkyně eh, výboru pro regionální rozvoj. Já bych chtěla říct, chtěla říct, že já tady hovořím vlastně za výbor. A ráda bych nejprve připomněla, že ve svém usnesení ze 17. ledna tohoto roku o modernizaci státní podpory Evropský parlament žádal, aby se zúčastnil přípravu návrhu modernizace státní podpory. A vyřídím to stručně. Myslím si, že to jsou věci, které dobře zná eh, komise, konkrétně pan komisař Almunia. A o co tedy usilujeme my tady v Evropském parlamentu a zejména v příslušných výborech? My teď vyjednáváme regulatory regulatorní rámec na léta 2014 a v regionální politice. A vidíme, že některá ustanovení vlastně eh, přicházejí o opodstatnění tam, když nastupují doporučení, guideliny. A potřebujeme, aby eh, regionální politika, tedy investice, růst a konkurenční schopnost byly v souladu s pravidly pro státní podporu. A my si teď klademe otázku, zda je teď ten nejvhodnější politický politický, sociálně a ekonomický moment, aby se něco dělalo, co by vlastně snížilo pokrytí obyvatelstva, aby se krátila státní podpora a její intenzita. Eh, děláme si obavy, že to bude mít restriktivní eh, dopad na růst regionální, regionů, které vlastně se dostávají do kategorie těch vyspělejších. Teď také očekáváme, že komise přihlédne k situaci těch ekonomik, které jsou zejména zvláště zasaženy krizí financí. Tam eh, veřejné finance v rámci regionální politiky jsou možná jediným zdrojem investic a jsou to ty členské státy, kde zhoršování hospodářské situace se zatím ještě nezobratilo ne, ne v datech na leta 2000, do roku 2010, což bude používat potom komise jakožto základ pro nárokovatelnost. A proto je třeba tuto novou situaci vzít v potaz. Proto já se původně v tomto směru směru ptám, proč komise nenavrhla fixní termín pro revizi uprostřed období, ale proč to nechává otevřené? My si děláme starost, jak komise přistupuje k interní diverzitě regionu, kde růst hlavně vedou metropolitní oblasti a velice často jiné oblasti zaostávají a myslíme si dobře vyrovnané přechodné uspořádání zapotřebí. V současném politickém, hospodářském kontextu eh, je zapojen i regionální výbor do tohoto legislativního postupu eh, při vypracování legislativního rámce. A my si myslíme, že je důležité, a komise s námi dále o tom diskutovala, abychom si všechno vyjasnili a aby se snížilo riziko nežádoucích dopadů těchto doporučení. A doufáme, že tady bude možná další spolupráce, ale zároveň bych chtěla zdůraznit, jak důležitá je úzká spolupráce mezi všemi komisaři a zejména komisařem Johannesem Hánem a Almuniom protože, a námi, protože my jsme přesvědčeni, že díky této spolupráci ta pravidla by e, se mohla utvořit tak, aby bylo možné lépe využívat potenciál regionální politiky za situace e, postkrizové, kdy je tady velký hlad po růstu, tvorbě pracovních míst a více konkurenčně schopné evropské ekonomice. Děkuji. Eh, děkuji, vítám tady pana komisaře Almoniu a poprosím ho, aby se chopil slova za komisi. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Hybner, bývalé kolegyni z komise. Děkuji za to, že jste umožnila tuto dnešní diskuzi v Evropském parlamentu. No, děkuji tedy za tento čas po 22. hodině, ale já vím, že za to nemůžete, ale děkuji za to, že jste nadnesla toto téma jsem vždy rád, když se mohu do Evropského parlamentu dostavit a e, stejně takovým potěšením by mě bylo diskutovat o této otázce ve vašem výboru v parlamentu. My už jsme o tom diskutovali na úrovni komise. Proběhne politická diskuze o návrhu pokynů také na úrovni celého kolegia komise, a to v květnu a zároveň vedu diskuze s výborem regionu, s ekonomickým a sociálním výborem. Absolvoval jsem desítky vícestranných i dvoustranných jednání se zástupci regionů, členských států. Budu se účastnit diskuzí s některými národními parlamenty, takže pokud si budete přát před schválením těchto pokynů, mi bude potěšením, když budu moci tuto problematiku podrobně prodiskutovat také s vaším výborem někdy v nadcházejících týdnech. Každopádně a tak to vždy děláme. Jsme poslali náš první návrh Evropskému parlamentu, vyzvali jsme parlament, aby se podílel na veřejné konzultace společně s celou řadou dalších zainteresovaných subjektů, ale osobně věnuji velkou pozornost, mnohem větší pozornost stanovisku Evropského parlamentu než názorům jiných subjektů a uh, to je pro nás vždy možností zlepšit původní návrh a tak tomu bylo i nyní a myslím, že až do posledního dne můžeme na návrhu pracovat a zlepšovat ho dále. V přípravných diskuzích, jak už jsem řekl, bych chtěl kolegiu komisařů předložit konečný návrh, konkrétně na počátku června. Členské státy a regiony požádali komisi, aby abychom jim dali dostatek času na implementaci pokynů před začátkem příštího roku. Samozřejmě, že tady jsme závislí na celé řadě aspektů, eh, které si musíme ujasnit, pokud jde eh, o to, zda je vůbec možné, aby od 1. ledna vstoupily pokyny v platnost. Pokud to možné nebude, tak eh, dojde k prodloužení stávajících pokynů během prvních měsíců příštího roku, ale záleží to ještě na celé řadě věcí. Jedna záležitost, eh, o které jste ovšem hovořila i vy, je velice důležitá a to, aby tady existovala soudržnost mezi regionálními pokyny a mezi regionální politikou a mezi novými rámy rámcem pro strukturální fondy a pro fond soudržnosti. To ovšem neznamená, že mapa regionů a kritéria by měly zůstat stejná, protože cílem těchto pokynů je vytvořit rámec pro to, abychom mohli eh, poskytovat srovnatelnou podporu regionům, investorům, ale není to ten stejný cíl a účel, který a nejsou to ty stejné priority, jaké mají strukturální fondy. To myslím víte mnohem lépe než já. Jsou tu jisté schodné momenty, podobné věci, ale i odlišnosti. Já jsem byl v kontaktu s kolegou Hánem. Naše oddělení vždy spolupracovala a tak na jedné straně je návrh regionálních pokynů, na druhé straně návrh pro regionální politiku a politiku soudržnosti a oba tyto návrhy jsou pro nás stejně důležité a usilujeme o jejich soulad. Konkrétně jste hovořila o dvou, třech věcech, o kterých bych se zmínil i já. Za prvé, eh, demografické pokrytí. V původním návrhu eh, bylo to pokrytí sníženo. V současných eh, pokynech je eh, celkový počet obyvatel, který je pokryt eh, srovnatelnou podporou, je 45 původně 42 v současné verzi návrhu, tedy je to těch 45 a pravděpodobně vzhledem k tomu, že bude potřeba zohlednit specifickou situaci zemí které jsou v hluboké krizi, teď mám na mysli Řecko, Kypr, tak to finální pokrytí populace možná bude v těch nových pokynech vyšší než v současných. Ale myslím, že to není žádný důvod ke znepokojení a obavám, paní Hybner. Pokud jde o intenzitu podpory, to je druhá věc, tak zde chci říci, že je pravda, že s výjimkou nejchudších regionů ve všech ostatních regionech, které čerpají pomoc, navrhujeme nižší intenzitu. A to ze dvou důvodů. Za prvé, protože se snažíme zohlednit celou Evropskou unii, kde jsou rozdíly mezi regiony stále menší. A to je samozřejmě velice dobrá zpráva, je to výsledek předchozích politik a strategií teritoriální soudržnosti, regionální podpory a tak podobně. Takže regionální rozdíly celkově klesají, zmenšují se a to je potřeba zohlednit. Druhý důvod je ovšem ještě důležitější. Zvýšili jsme divergenci v rozpočtové a fiskální kapacitě členských států a také regionů, které by měly podporovat investory. Pokud nebudeme revidovat intenzitu podpory, pokud si udržíme tu stejnou intenzitu podpory, která byla odsouhlasena před krizí, kdy fiskální kapacita byla na mnohem rovněji a rovnoměrněji distribuována mezi jednotlivými členskými státy, tak namísto toho, abychom pomohli snížit rozdíly mezi regiony, připravíme nástroj, který bude tyto rozdíly naopak zvyšovat, protože všichni, kdo budou mít eh, dobrou rozpočtovou situaci, plně využijí možnosti eh, nabídnout kompatibilní pomoc regionům. Toto jsou tedy výstupy z našich analýz a myslím si, že se jedná o velice silný argument a mohu přidat ještě jeden a to, že naše zkušenosti ukazují, že část podpory, která byla poskytnuta v souladu s rámcem v minulosti, neměla eh, dostatečný motivační efekt. Byla to podpora, která nespustila další adicionalitu, další investice v příslušném regionu, který byl té době mez, pod průměrem HDP na hlavu. Byly to prostředky, které byly dány investorům a které by v každém případě byly na daném místě se stejnými zdroji investovány. Takže to je třeba vzít v potaz Vzhledem k současné mimořádně komplikované situaci v některých členských státech, pokud jde o jejich rozpočtové možnosti, a to se netýká jenom než letošního roku, ale samozřejmě i příštích let, eh, příštího programovacího období. Vy jste také hovořila, to je moje poslední poznámka o střednědobém přeskumu a s tím souhlasím. Teď eh, si přesně nevzpomínám, jak ta, ta možnost střednědobého přeskumu je eh, sformulována v současných pokynech, ale samozřejmě, že střednědobý přeskum, zejména v období 2014 a 2020 je více než důležitý, je zajištěn eh, především kvůli dopadu krize na HDP, jak v jednotlivých členských státech, tak mezi nimi. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, a teď přecházíme k řečníkům za politické skupiny a výjimečně Tentokrát vlastně i pan Oldřich Lesák, místo předseda, má určité povinnosti, takže pokud to vám to nevadí, začali bychom od něho, má minutu a půl. Pane předsedo, dámy a pánové, modernizace pravidel regionální veřejné podpory probíhá bohužel v době,

v souvislosti se zmíněným rozsudkem se v této oblasti přitom obávám výrazného navýšení byrokracie na které nejsou dle mého názoru členské státy připraveny. děkuji. Eh, eh, děkuji. Pane komisaři, vážení kolegové, pan komisař řekl, že je již velice pozdě, ale já doufám, že není příliš pozdě na zlepšení. A pan komisař to sám připustil, že můžeme dosáhnout dalšího zlepšení. Pan Vlasák, který právě před mnou vystoupil, učinil ve výboru pro regionální rozvoj určité kroky, o níž budeme hlasovat a to mě přivádí k mé první otázce. Pokyny a směrnice, to jsou eh, věci, kde mm, jsme spolu zákonodárci, zároveň je ovšem třeba dosáhnout také soudržnosti konzistentního přístupu ve prospěch firem, úřadu i občanů. Ve výboru pro regionální záležitosti tedy předložíme zprávu, o které budeme v květnu hlasovat. A e, teď o co tady jde? Jde o to, že se e, ubíráme různými směry, máme k dispozici různá čísla a Eh, ukazuje se, že mezi regiony v EU stále existují eh, velké rozdíly i v rámci jednotlivých regionů přetrvávají. Druhá věc, v některých částech Evropy jsou eh, větší firmy, které zaměstnávají přes 250 lidí a ty jsou vyloučeny z této podpory ale já si myslím, že bychom měli zapojit všechny tyto firmy, abychom uspíšili a podpořili inovace, abychom dosáhli průlomu, pokud jde o zavádění nových technologií. A v regionech jsou to právě ty velké společnosti, které jsou nedílnou součástí celého řetězce. Myslím si, že to bude že toto podpoří i evropští eh, občané. Samozřejmě, že nás zajímá vaše reakce, pane komisaři, na naši zprávu. Já jsem velice otevřený dalším návrhům. A jakmile budeme mít zprávu pana Vlasáka připravenou, pozveme vás do našeho výboru. Děkuji. Paní uh, Koleva Kekuš, prosím. Především si myslím, že musíme vzít v úvahu to, co tady eh, navrhuje komise. My bychom byli rádi, abyste byli také přišel také do našeho výboru ale teď už budu hovořit mateřštinou Navrhovaná modernizace státní podpory je velice vhodná a myslím si, že se to projeví pozitivně na růstu a zaměstnanosti, ale zneklidňuje mě kontradiktorní přístup k poskytování státních podpor v rámci modifikované eh, politiky soudržnosti pro příští legislativní období. Uvedu příklad. Za Slovinsko to je prakticky polovina eh, slovinského obyvatelstva a podle nových pravidel Izrael by přišlo prakticky o e, přístup k regionální pomoci přes noc. Západní Slovinsko e, tady Eh, spadá do kategorie bezpečnostní sítě pro eh, eh, ty, které přeskočily vlastně, které už se dostaly do další kategorie. Proto tento region velice závisí na státní podporu. Více než 1600 pracovních příležitostí bylo v rámci regionálního plánu vytvořeno. Proto si myslím, že je důležité vytvořit synergii mezi politikou soudržnosti a změnami v ní a mezi politikou, jak se bude poskytovat regionální pomoc. Západní Slovinsko již dostalo vlastně záruku takové bezpečnostní sítě v rámci politiky soudržnosti. Proto eh, bych eh, chtěla, aby všechny eh, regiony stejné kategorie, aby se s nimi zacházelo stejně. Děkuji a pan Galan. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu místopředsedovi komise za to, že dnes dorazil na tuto diskuzi o pokynech pro regionální podporu pro roky 2014 až 2020. Pan místopředseda dobře zná můj názor na tuto věc, protože jsme měli možnost se k této problematice sejít. Za prvé chci říci, že je důležité, aby demografické pokrytí eh, v Irsku nebylo dále sníženo. Platí to také pro Řecko, Portugalsko. Pan komisař bohužel zapomněl zmínit ve svém vystoupení také Irsko, které eh, si prošlo velice obtížnou situací. Snížení by znamenalo eh, nárůst nezaměstnanosti a také značné problémy pro ekonomický rozvoj a také mě znepokojuje možnost zakázat velkým společnostem čerpat pomoc u nás jsou eh, nejvytíženější oblasti na severových, eh, severozápadě, kde by řada společností neměla možnost čerpání. Jsou to oblasti, kde se například udržuje stále živá irština. Jsou to ovšem také regiony s velkými problémy, myslím na regiony především odlehlejší, kde by bylo velmi těžké si představit další rozvoj bez této podpory. U nás působí společnosti, které globálně zaměstnávají více než 250 lidí a mají vyšší obrat, než je e, stanoveno. E, proto nám dělá starost e, vyloučení těchto společností. Regionální podpora ovšem není určena jenom některým regionům, ale především regionům, které jsou znevýhodněny a měla by podporovat společnosti, které usilují o růst a expanzi. Pan předseda, děkuji a nyní paní Šretter. Krát děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové. My zelení jsme zde jediná frakce, která podporuje komisi v tom smyslu, že by měla zorganizovat velkoryse regulace eh, z hlediska malých podniků s výjimkou těch znevýhodněných eh, regionů. Protože musíme být takto velkorysí. Pokud bychom nebyli, tak bychom eh, také mohli zde otevřít prostor pro takzvaný subvenční shopping. Jde samozřejmě, že je nutné, aby byly cílené tyto subvence. Pokud ovšem sousední region bude mít lepší například subvence z hlediska městských úřadů, tak se přesunou pracovní síly a v tom prvním regionu bude nezaměstnanost. Takže jde o to, že se tady vytváří určitá konkurence a vlastně vynesete odpovědnost za investice jednotlivých podniků, které se pohybují. Nokia, to je příklad Víte, že přes ty zisky, které tady byly v roce 2007, tak uzavřela podnik Bochunu. A přitom oni dostali 41 milionů podpory. Pak se přesunuli, uzavřeli eh, tento podnik a přesunuli se do Rumunska. Po třech letech i tam uzavřeli tento podnik a přesunuli se do Asie. EU pokaždé musela vyplatit podporu z globalizačního fondu těm propuštěným zaměstnancům. Proto Evropská Evropský parlament požaduje, aby tam, kde velké podniky dostávají tyto velké subvence, tak aby minimálně 10 let zůstaly na daném místě, jinak musí tyto prostředky proplatit zpět požadujeme, aby komise těchto deset let převzala také do svého nařízení. Páne komisaři, doufám, že dostanu na to pozitivní odpověď z vaší strany dnes. Thank you very much. Velice děkuji a teď je tady požadavek eh, na dotaz v rámci postupu modré karty. Souhlasíte? Ano, prosím, pan Van Nistelrooy. je je. Překvapen, jsem velice překvapen, protože tady bylo mnoho připomínek ohledně velkých podniků. Vy jste sama už uvedla to řešení ohledně velkých podniků. Tady se to musí propojit s podmínkami z hlediska setrvání v daném místě, pak se zabrání těmto negativním dopadům Samozřejmě, že to neznamená, že eh, budeme se stavit proti velkým nebo proti malým. Tady musíme fungovat stejně z hlediska podpory inovace obou typů těchto podniků. Souhlasíte s tím? Das, Jetzt geht es. Ähm, die Velké podniky nepotřebují podporu. Pak totiž dochází k tomu, že oni vlastně v rámci té konkurence se přeskupují do různých míst. To byl případ Nokia. A z tohoto důvodu potřebujeme dvě věci. Jednak e, musíme vyjmout velké podniky z těch velkorysých podpor, tak jak to navrhuje komise, to my zelení vítáme. A za druhé, potřebujeme pro ty chudší regiony kde eh, existují tyto podpory pro velké podniky, tak tam musíme uplatnit těch deset let. Mr. Omarže. Merci. Děkuji. Pane komisaři, ty velké linie této eh, reformy eh, vedou k velkým otázkám a v tomto stavu nejsou akceptovatelné, zvláště pro ty regiony, které jsou velmi vzdálené které jsou minimálně trojnásobně sankcionovány. Jednak z hlediska zadluženosti, z hlediska způsobilosti, dále jsou penalizovány snížením bonusu z 20 na 10 protože komise nezohledňuje ekonomické potíže, které souvisejí právě se vzdáleností těchto regionů. A pak jsou penalizovány tím, že tyto podpory nesmí být obnovovány pro všechny typy podniků. Přesto se podařilo dohodnout se z hlediska Federu a není tedy možné, aby komise zde rozhodla jinak v tomto nařízení. Musíme zajistit konzistentnost mezi jednotlivými nařízeními. Pane komisaři Almonia, přesto bych chtěl vítat vaši přítomnost této a účast této diskusy vy jste tím vyjádřil, že chcete podporovat tuto politiku konkurence, ovšem na úkor e, této politiky podpory, ale v každém případě vás vítáme zde mezi námi a jsme rádi, že můžeme diskutovat. Moving to other speakers. Přecházíme k dalším řečníkům. Dvě minuty má pan Celer. Vážení kolegové, co se týče strukturálních fondů, eh, tam tyto podpory patří k těm nejdůležitějším nástrojům na podporu těchto regionů a zároveň také umožňují vyrovnávat životní podmínky mezi regiony. K tomu bylo již provedeno velké jednání z hlediska nové směrnice, která je propojena se strukturálními fondami. O tom se již hovořilo. Jde o podporu těchto jednotlivých regionů, které mají různé stupně rozvoje, takže tyto nástroje jsou velmi důležité. Vítáme všechny návrhy z hlediska eh, těchto podpor z hlediska také osvobození z, z povinnosti oznamovací a tak dále. Myslíme si, že je skutečně dobré, aby setrvaly podniky, které získávají e, tyto subvence. To tam je již e, zakotveno. A zvláště co se týče takzvané kategorie C, na to se musíme zaměřit, protože tady dochází k znevýhodňování některých kategorií A a dokonce dochází k určitým negativním převratům. Co se týče po pro podpory podniků, které mají více než 250 lidí a mají méně než 50 milionů eur, tady je to příliš restriktivní. I například v Německu, zvláště ve východním Německu, to není dostatečně vysoké. A co se týče prokazování, vyhodnocení, to skutečně navyšuje výrazným způsobem administrativní zátěž a pro malé a střední podniky to bude těžko naplnitelné. Doufám, že komise zohlední všechny připomínky Evropského parlamentu, přepracuje odpovídajícím způsobem tento návrh a budu tedy také vděčen, pokud pan komisař nás navštíví na všem výboru. There is a question to you. Um. Přejmete prosím otázku od paní Schretter. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Kolego Celere, mě by zajímalo, zda vaše frakce podporuje taky těch pět let, které jsou v původním návrhu a zda souhlasíte s tím, aby se to zvýšilo z pěti na deset let, tak, aby to bylo v souladu tedy s nařízením o strukturálních fondech. Já nejsem mluvčí frakce, mluvím především za sebe. A pokud se mě ptáte osobně, tak jsem pro těch deset let. Je tomu tak. Thank you very much. And now one minute. Děkuji a teď má minutu paní Karnbach. Vážený. Vážený pane předsedo, pane komisaři, co se týče ustanovení tohoto návrhu, komise vždy to záleží na tom, o jaké oblasti se jedná, a také to záleží na tom, jaká výše těchto investic v rámci státních podpor může být přijata. Návrhy porovnání s různými členskými státy povedou k tomu, že dojde skutečně k velkému poklesu podpor eh, v Rakousku, dokonce pokles o 15 a dokonce dojde ke škrtnutí mnoha podpor pro podniky. Například Dolní eh, Rakousko je postiženo tímto drastickým snížením z hlediska tohoto režimu. Proto to odmítáme. My proto požadujeme, aby došlo k efektivní regionální politice, aby se podporoval region Dolních Rakouska. To neplatí pouze pro Dolní Rakousko, ale pro všechny členské státy, které potřebují tyto podpory a musí mít možnost zde také podržet velké podniky. A co se týče to omezení na 250 lidí, to se nedá akceptovat. My potřebujeme pracovní místa v Evropě. And now, Mr. A teď Pan Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři Almunia. Co se týče liberálů, tady je jasné, že konkurenceschopnost regionu musí být posílena, ale tyto regionální podpory musí být koncipovány tak, aby nedocházelo k porušování soutěže. Dobře, že jste předložili tyto návrhy, které zajišťují eh, konkurenci. Co se týče vašeho návrhu, je pro nás příliš černobílý. My se domníváme, že právě hraniční oblasti, tak jak o tom hovořil kolega Celer, by měly být brány v potaz. My se domníváme, že klasická definace toho středního podniku není dostatečná. My máme dosti velkých podniků, proto těch 250 lidí není v pořádku. Bylo by dobré přepracovat tento návrh. Ale mimořádně vítáme, že jste již signalizoval, že komise eh, ohledně eh, těch 42% byla ochotna navýšit toto procento na 45%. Pokud to bude takto flexibilně pojato, můžeme přijmout tento návrh. Děkuji a teď Paní Deli má minutu a půl. Pane komisaři, otázka státních podpor a regionální podpor je rozhodující, zvláště v tomto období krizi, kde je nutné bojovat proti nezaměstnanosti a oživovat ekonomiku. Hlavní linie návrhu komise nezohledňují dostatečně jednotlivé kategorie regionu, zvláště těch velmi vzdálených regionů, ale také těch přechodných regionů v rámci koheze. Komise eh, říká, že je nutné se vyhnout subvenci těm velkým podnikům, které delokalizují všemi směry. My chceme podporovat malé, střední podniky, které jsou inovující. Ano, my si přejeme, aby se obhajovala tato klauzule proti delokalizaci, která zabrání sociálnímu dumpingu. Velké podniky nesmí delokalizovat a to po dobu deseti let po obdržení této podpory. Tato podpora je pro udržení zaměstnanosti. Není možné, aby podnik delokalizoval, aniž by proplatil zpětně tuto podporu a navíc ještě požadoval další podporu v rámci globalizačního fondu po uzavření svého podniku. Říkám to jasně. Evropa musí být ve službách občanům. Vy jste to řekl. Evropa má určitou misi, určité poslání sociální, územní soudržnosti. Musíme myslet globálně, jednat lokálně a tuto odpovědnost máme v tomto hemicyklu. Ano, děkuji i za dodržení času a teď paní Sanchez Schmidt má dvě minuty. Děkuji pane, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, draží kolegové, logika komise z hlediska této reformy je jednoduchá. Eh, státní subvence jsou vzácné. Takže je nutné správně využívat peníze daňových plati- poplatníků. Je nutné zacílit tyto podpory. Nicméně bychom měli postupovat méně liberálně, neboť ten text neodpovídá skutečným potřebám regionů a podniků. V mnoha členských státech ekonomická krize eh, výrazným způsobem postihla malé a střední podniky. Státní podpory jsou tedy nutné právě proto, aby vykompenzovali tuto situaci. Nebylo by dobré je okleštit. Tyto podpory nejsou určeny bohatým regionům, právě naopak. Mám na mysli vzdálené regiony, pohraniční oblasti, horské oblasti, které by měly mít k dispozici dostatečnou flexibilitu z hlediska svého vývoje. Vedle toho regionální politika a státní podpory se mají propojovat. My jsme velmi výrazně obhajovali vytvoření mezikategorie pro přechodné ekonomické regiony, tak, aby mohly získávat více strukturálních fondů. Ale v návrhu komise mapa těchto přechodných regionů neodpovídá těm výhodnějším eh, podporám. Je to příliš striktní. Dále je zde omezení z hlediska podniků, které zaměstnávají více než 250 lidí. Ty střední podniky by měly být také způsobilé. Dále krize ukázala, že je nutné podporovat rekonverzi jednotlivých podniků a to není nyní možné. Tyto podpory by neměly podporovat delokalizaci mimo Evropu. Tím bychom totiž podporovali dumping. Podpora musí zajistit zaměstnanost a musí tam být klauzule proti delokalizaci. Musíme podporovat podniky, investovat do regionu. To se dá sloučit je to klíč růstu. Děkuji nyní paní Miranda, prosím. Mám 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já chci poděkovat za vaši přítomnost na této diskuzi o nových pokynech. V tuto chvíli vyjednávání stále trvá, takže je možné změnit politiku soudržnosti a i tyto pokyny. Politika soudržnosti bez pochyby je velice důležitá, zvláště teď ve finanční a ekonomické krizi. Naše politická skupina je znepokojená omezením pomoci, pokud jde o konvergenční regiony a pro podniky, které přesáhnou 250 zaměstnanců a objem obchodu 50 milionů eur. Jak je možné, když 90 podniků Evropské unii jsou malé a střední podniky eh, s mnohem menším počtem eh, zaměstnanců. My ovšem máme obavy o rovné zacházení. Máme zkušenosti s omezením státní regionální pomoci, s relokalizacemi, například eh, v případě Galície, vy víte, že některé regiony jsou nyní, jako je například Galicie, považovány za bohaté, ale přitom jsou chudé z hlediska ekonomického, jsou chudé z hlediska nezaměstnanosti mladých lidí a celkově nezaměstnanosti. Proto je třeba se vyhnout takzvanému statistickému efektu u e, rádoby bohatých, ale ve skutečnosti chudých regionů. Děkuji. Děkuji nyní pan Olbricht. Pane předsedo, já si myslím, že nejdůležitější výzvou této rozpravy je komplementarita evropských politik. A v souvislosti s tím i soudržnost eh, činění, konání mezi různými formami podpory různých subjektů. Já bych chtěl jasně říci, že v době, kdy my jakožto parlament vedeme jednání na téma Eh, nařízení politiky soudržnosti, pak eh, stejně důležité je, zda eh, máme vyjednávání, jak, o jaké vyjednávání se jedná. Prostě my jednáme s Evropskou komisí. A jestliže my jednáme s Evropskou komisí, tak to znamená, že předpokládáme vnitřní soudržnost v přístupu k otázce regionální pomoci mezi různými DG a mezi různými komisaři. A teď právě končí ehm, vyjednávání o regionálním eh, o Fondu pro regionální rozvoj. Eh, velice obtížnou otázkou je podpora velkých podniků a spolu s radou jsme nakonec dospěli k závěru, že tato podpora by měla být přípustná tam, kde se jedná o inovaci a kde se jedná o spolupráci mezi velkými a malými podniky. A musíme tedy zajistit soudržný přístup, protože jestliže na jednom místě eh, se dohodneme, že to je možné a někde jinde se to zase bude omezovat, pak samozřejmě eh, z toho vznikne eh, disparita. A myslím si, že kdyby komis, pan komisař přišel na náš výbor, tak bychom si to vysvětlili, protože si myslím, že se jedná o velice naléhavou záležitost. Děkuji a teď bude pan Mikulesku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A já si myslím, že ty nové pokyny o regionální eh, podstátní podpoře eh, jsou krokem k zjednodušení pravidel. A chtěla bych ještě zdůraznit, že nové pokyny eh, se stahují k hospodářskému kontextu, který se liší od předchozího období. Domnívám se, že ty oblasti, o kterých se hovoří v článku 107, je třeba chápat eh, komunitárním způsobem. Některé podniky ty tedy jsou podniky, které jsou brány v povahu a které přesahují ten maximální počet podniků. Musíme ale eh, přihlížet k potřebám malých a středních podniků, jak právě tady řekl zástupce frakce zelených. Měli bychom také trvat na tom, aby podniky zůstaly v členském státě, kde se jim dostalo regionální pomoci. Eh, komise by měla také přihlédnout k specifickým charakteristikám různých regionů. Některé jsou venkovské, některé jsou přírodně znevýhodněné, jsou to horské oblasti nebo je tam velká nezaměstnanost. Děkuji. Na minutu a půl má slovo eh, pan Tešejera. Pane komisaři, pane předsedo, ten přístup eh, z hlediska mm, regionálních eh, podpor se bude týkat Madeiry pokud bude tento přístup a tato koncepce přijata. Víme, že zde je určitý počet také návrhu ohledně finančních služeb a tady je to ještě striktnější. To znamená, nebude možné dostatečně financovat velmi vzdálené regiony. Nesmíme zapomínat na to, co minulý rok navrhla komise ohledně těchto velmi vzdálených regionů. Tehdy prohlásila, že z hlediska těchto podpor musíme zavést preferenční přístup, ale to je to, co schází eh, v tomto textu. Tento návrh neumožňuje aplikování těchto preferencí. Takže se zde smetla zkušenost z minulých let z hlediska potřeb těchto velmi vzdálených regionů a také již získaných výsledků. Za třetí, my jsme nuceni znovu přistupovat k vyhodnocení nákladů z hlediska těchto velmi vzdálených e, regionů, abychom zjistili, zda je zde způsobilost pro tyto režimy podpor. Takže v každém případě to bude mít zásadní dopad na tento region Madeiry. Vytvoří to nestabilitu z hlediska podporného režimu pro tyto velmi vzdálené regiony. Proto je to neakceptovatelné a musí se to přepracovat. Poslední bude pan Weber. Vážený, vážený pane předsedo, kolegové, já bych chtěl ještě se vrátit k jednomu tématu, které tady již zaznělo. Je to problém pohraničních oblastí. To znamená, na jedné straně to může být způsobilý region, na druhé nikoliv. Tento problém eh, se týká zvláště té hranice, kde byla železná opona. Eh, Když nic nezměníme v tomto návrhu, tak eh, tady budeme mít 25 až 30 To znamená, v, v rozdílu několika kilometrů tady budeme mít velké rozdíly. To není možné. Tyto regiony potom v podstatě mm, budou výrazně postiženy. Bylo by dobré toto reflektovat. Musíme zajistit, aby nikde na hranicích nebyl větší rozdíl než 15 z hlediska těchto podpor. A proto by se tady měl stanovit určitý strop. Chtěl bych zdůraznit, že tyto regiony, to jsou ty regiony, které nesou Evropu. Ta Evropa není ve Vídni, v Berlíně nebo v jiných městech. Vlastně o tuto Evropu se jedná právě v těchto regionech. To je to, co nese Evropu. Ti lidé, kteří zde žijí. Přestože jsou tady velké rozdíly z hlediska daní a tak dále. To znamená, nesmíme na ně naklást ještě další e, zátěž z hlediska těchto rozdílů v těchto podporách. A byl bych rád, kdyby komisař to zohlednil. Děkuji, pane Webere. Je tady žádost položit vám doplňující dotaz formou modré karty a nikoliv. Tak omlouvám se, došlo k nedorozumění. Přejdeme tedy k neregistrovaným řečníkům. Nejprve pan Banky. Děkuji, paní prezidencie. Magyarország számára is kiemelkedő jelentőségű lesz a 2000... Děkuji, pane předsedo. Zde se jedná o nová pravidla z hlediska kohezní politiky do roku 2020. Víte, že šest regionů, které jsou v Maďarsku, v tom budoucím období budou spadat i nadále do skupiny A. A to je smutné pro občany Maďarska. My doufáme, že do roku 2020 díky kohezní politice a díky opatřením maďarské vlády. Doufáme, že situace se v těchto regionech zlepší. Principy podpory musí být zlepšeny. Například co se týče Maďarska, ty centrální regiony z hlediska této kategorie C mají problémy. Je to například v oblasti Peště, tam eh, to jsou velmi zaostalé oblasti, takže nemůžeme být příliš spokojeni s tímto návrhem, ten se musí zlepšit mnohem. Děkuji. Nyní vystoupí pan Luhan. Děkuji vám, pane předsedo. i když role regionální podpory je zcela jasná, pokud jde o získávání investic pro chudší regiony, Opatření na zvýšení konkurenceschopnosti vedly přes příliš vysokým požadavkům způsobilosti. Velice často se stává, že si konkurují investoři konkurují si firmy z EU se firmami ze třetích zemí. Současná situace je tedy znevýhodňující pro naše společnosti. V kontextu současné krize musíme nastavit novou evropskou strategii, která bude brát v potaz mezinárodní konkurenci a která také omezí kritéria způsobilosti pro podporu na velké, pro velké společnosti a uvede tuto strategii do souladu s dalšími politikami, především politikou pro oblast průmyslu a soudržnost. Regionální státní podpora by měla eh, umožnit využít potenciál růstu na jednotném trhu v době, kdy jsou omezené veřejné prostředky. Eh, Románsko má přímý zájem o tento nový návrh komise, hlavně proto, že většina našich regionů spadne do kategorie A, tudíž podniky, které mají potíže, budou mít nárok na státní podporu, budou se o ně moci ucházet. V poslední době několik rumunských podniků v eh, v ocelářském a petrochemickém průmyslu narazilo na velké potíže a některé dokonce museli hromadně propouštět. Domnívám se, že v dalším eh, tomto finančním programu by členské státy měly využívat efektivněji finanční stroje a také státní podpora by měla směrovat do těch podniků, kde je pravděpodobnost, že eh, přispějí k hospodářskému růstu růstu a snížení nezaměstnanosti. Romániában az idei év végéig a kormány át szeretné alakítani az ország köz... Eh, koncem tohoto roku vláda chtěla nově přerozdělit naše území. A současná, protože současná statistická data nejsou uspokojivá. Nicméně já pochybuji zda eh, nesprávně mm, rozdělené regiony, které takto fungovaly 15 let a které budou nyní přerozděleny, skutečně povedou k zvýšení efektivity. Je nutné pracovat velmi efektivně a přepracování systému musí být účelové, efektivní. A možná, že by k tomu i komise mohla říci svůj názor. Já si nemyslím, že jde o to, aby politiky různých e, stran se zde přenášely na toto utváření regionů, protože ty regiony vznikaly historicky. Děkuji a nyní pan Matula. Pe fondul krize actuale revizu... Děkuji. Za současné ekonomické krize je revize pokynů pro regionální podporu pro další programovací období velice důležitá věc, pokud jde o podporu růstu, ale tyto nové pokyny musí vytvořit podmínky pro modernizaci přidělování prostředků jednodušením postupu a snížením rizika možných ekonomických problémů. Je třeba mm, omezit eh, počet limit, omezení pro regiony. Já bych v této souvislosti chtěl poukázat na riziko relokalizace hospodářských aktivit mimo hranice EU. Musíme se také zamyslet nad omezením regionální pomoci pro velké podniky. Zároveň musíme zajistit soudržnost mezi regionální státní podporou a pod politikou soudržnosti pro příští programovací období. Dále musíme věnovat pozornost výzkumu a inovacím. Toto vše v době, kdy moje škrtá prostředky na inovace a výzkum. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Začali jsme diskuzi s určitou výjimkou a zakončíme, zakončíme stejně. Paní Kadenbach již vystoupila v diskuzi, přesto si znovu požádala o slovo a má ho, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, prostě minuta je příliš krátká a já jsem měla ještě závěr, ten byl velice důležitý. Ostatně pan Celer už o tom hovořil. To znamená, eh, ty podpory eh, by měly a rozdíly těchto podpor by měly být omezeny maximálně na 15%, takže to je ta věta, kterou jsem chtěl, chtěla vyjádřit a bylo by dobré, kdyby ji zohlednil pan komisař. Děkuji mnohokrát. Skončíme diskuzi a proto předám slovo panu komisaři Almuniovi, aby vystoupil se závěrečným slovem. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem poslancům Evropského parlamentu za vystoupení v této diskuzi. Poznamenal jsem si celou řadu poznámek, návrhů, vyjádření a asi teď nebudu schopen na vše reagovat, ale jenom velice rychle bych zmínil některé z nich. Zjednodušení. Tyto pokyny obecně jako nová generace pokynů, pokud jde o modernizaci státní pomoc a tak podobně, má situaci zjednodušit. Chceme snížit byrokracii, eh, zvyšujeme blokové výjimky, zároveň budeme provádět individuální přísnější analýzy a budeme eh, sledovat motivační efekt, selhávání trhu, proporcionalitu mezi podporou a potřebou vyřešit určité problémy na trhu a tak posílit růst. Myslím, že na tom se všichni shodneme. Samozřejmě Budu velice rád ovšem podrobně diskutovat s vaším výborem pro regionální rozvoj. Paní Kleva hovořila o problému ve Slovinsku. Já jsem o tom diskutovala se slovenskými úřady a problém vyřešíme, nemusíte si s tím dělat starost. Otázka velkých podniků, to je další věc, o které se hodně diskutuje. My jsme tady nezmínili naši koncepci oproti původnímu znění pokynu, v tak, pokud jde o velké společnosti v tzv. regionech A, tedy pod 75 HDP na hlavu. V našem původním návrhu jsme uváděli, že velké podniky v regionech C, tedy nad těmi 75 budou potřebovat kompatibilní pomoc a dostane se jim, pokud eh, naplní sektorální pokyny, to znamená v oblasti energetiky, životního prostředí, širokopásmového připojení a tak dále, a tak dále. A protože tyto investice proběhnou v regionu, který čerpá podporu, budeme tam moci nabídnout o něco vyšší intenzitu než v Lucemburku, Londýně nebo Bruselu. nadále dostávám vyjádření k této věci od partnerů a my tudíž zohledňujeme možnost otevřít eh, zde možnost pro kompatibilní pomoc pro velké společnosti, které investují v regionech typu C, které nemohou být zahrnuty do sektorálních pokynů, ale to vše jenom za podmínky, že tady budou jasné pozitivní externality pramenící z investice v příslušném regionu. Tady zvažujeme různé alternativy. Jednou z nich je, že by se prokázaly kompatibilní investice, prokázaly by se skutečné pozitivní dopady, tak pak bychom o tom mohli diskutovat. Jinak chci říci, že souhlasím se všemi, kdo hovořili o malých a středních podnicích, protože hlavní příjemci pomoci, ten hlavní motivační efekt se projevuje u malých a středních podniků. Konkrétně je to díky novým iniciativám a novými iniciativami mm, nebo nové iniciativy obvykle začínají nejprve jako malé iniciativy a pokud uspějí, tak rostou, rozšiřují se. To je tedy můj eh, postoj. Já nevylučuji, že by tady byla určitá mm, další možnost eh, rozšířit eh, ten návrh o ty větší společnosti, ale jenom za jasně stanovených podmínek, jak už jsem říkal. Jde nám o to, abychom vytvořili nový aktuální rámec, který podpoří především malé a střední podniky a investory, kteří přinášejí nové činnosti, nová pracovní místa a nejenom přenášejí činnost z jednoho evropského regionu do druhého. Z tohoto důvodu jsem si také velice dobře poznamenal veškeré vaše poznámky, které se týkají toho, že bychom měli zvážit možné rozšíření z pěti na deset let, pokud jde o možnost relokalizace pro společnost, které se dostalo státní podpory, pokud tuto podporu samozřejmě nevrátí. Dále budeme tuto věc analyzovat. Jinak nevím, proč někteří z vás hovořili o eh, negativním zacházení s ultraperiferními regiony. Já myslím, že s nimi v tomto rámci zacházíme více než dobře a nevidím v tom novém textu žádnou změnu směrem zpět, pokud jde o zacházení s periferními regiony. Takže to zacházení se určitě nemění ve srovnání s původním znění, dochází naopak ke zlepšení. Pokud jde o hraniční regiony, k tomu se vyjádřím v rámci poslední poznámky, zacházení s pohraničními regiony, především v průmyslově vyspělých členských státech a regionech. Jde o regiony, které jsou sice v takovýchto členských státech, ale sousedí s regionem s vyšší intenzitou podpory. Tady máme maximální rozdíl 15%, to je náš současný návrh. Věřte mi, vím, co jsem sepsal ve svém návrhu a pokud si přejete, tento rozdíl navýšit. Já k tomu musím říct skutečně ne. Už těch 15% tam nyní v tom návrhu je a možná, že v případě vašich regionů, o kterých jste hovořili, a v případě jiných hraničních regionů je možná ten rozdíl trochu větší, ale možná, že spíše eh, menší. Jinými slovy, členské státy a úřady členských států mohou zahrnout tento hraniční eh, region do národní mapy, mají k tomu určitý manévrovací prostor, ale já tady věřím v zásadu subsidiarity. Skutečně v ní věřím a nemyslím si, že by generální ředitelství komise v Bruselu mělo rozhodovat úplně o všem, o životě našich regionů či subregionů. Je to na kompetentních úřadech v Německu, v Rakousku, v dalších členských státech a v současných pokynech je devět členských států, jestli si vzpomínám, které využili této možnosti při zpracovávání národních map, zahrnuly tam jisté pohraniční regiony a Týkalo se to, jak říkám, Německa, Rakouska. Tyto státy se rozhodly, že nastaví maximální rozdíl v případě pohraničních re- regionů na 15% a v některých případech, že půjdou níž pod 15%. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Pane komisaři, tímto uzavírám dnešní diskuzi. A poslední sdělení v polštině. Eh, zítra začínáme ve středu 17. dubna v 9 hodin ráno a následně ve 3 hodiny odpoledne plenární zasedání